Přichází předseda. Mr. Maltz there? Mr. Vážení kolegové, mohli bychom začít? Nejprve mám organizační připomínku pana Molceho. Pane eh, předsedkyně, já se vztahuji na eh, článek 145. 24. Eh, dubna před Pan Martin v mé nepřítomnosti během hlasování se domníval, že z mého hlasovacího zařízení bylo hlasováno a to neprávně. Předsednictvo to eh, sice mohlo odmítnout, ale já si myslím, že někteří poslanci jsou skutečně nervózní během volebního období, ale je to skutečně eh, víceméně podvod a znamená to, že je to eh, těžký eh, podvod. A potom, co někteří členové a také někteří rakouský kolegové říkali ve veřejnosti, že dochází ke zkreslování nepravd a eh, difamovali tímto způsobem, tak si myslím, že sklenice snesitelného přetekla a doufám, že dojde k vzetí zpět a také odsouzení při předsednictvem. Děkuji. Děkuji, pane Molcere. Kolegové vědí, že posledně jsme přístroj prověřili, bylo zjištěno, že nedošlo k neoprávněnému použití tohoto přístroje, takže tato záležitost byla vyjasněna. Vidím, že pan Hans-Peter Martin se hlásí o slovo. Velice krátce vám ho dám. Prosím, paní předsedkyně, postarejte se o klid v sále a nebo budu já potrestán, když budu volat potom, aby došlo eh, k referendu? Dovolte, abych udělal osobní eh, poznámku podle 149. To, eh, co řekl eh, kolega, tak to chci rozhodně odmítnout a poukazují na to, že zde v plénu v nepřítomnosti velké části pravicových rategálů bylo skutečně řečeno něco, co je mi vyčítáno. Vy tady slyšíte, že tady skutečně někdo dokonce píská, ale tak hrozným způsobem, že to je nevhodné. Ale tak to vypadají pravicoví radikálové. A co se týče toho, co je mě vyčítáno eh, nelegálnosti, tak já bych chtěl poukázat na to, že existovaly různé pokusy kriminalizovat mou osob, ale já podle mě neexistovaly žádné uh, trestně právní postupy proti mně, protože eh, naši právníci jasně zjistili, že eh, tyto eh, podmínky byly neudržitelné. Uh, Nyní bych ráda, abychom začali. Máme tady další organizační poznámku. Omlouvám se, pan Doníči, máte slovo. Signor Presidente, come ella sa e come invece non sanno molti colleghi. Paní předsedkyně, jak víte vy, ale jak to neví řada kolegů, vzhledem k tomu, že předsednictví nedalo dost informací o této záležitosti. Evropský soud se e, konečně vyslovil e, ohledně mého sporu, který mě postavil proti mé vůli, proti panu Oketovi a Evropskému parlamentu. E, takže 24. května je to datum, můj mandát nebyl validován a Evropský parlament eh, byl tedy eh, povolán k tomu, aby zaplatil soudní výlohy vzhledem k tomuto rozhodnutí Evropského soudu. Na, eh, jde o to, že je schromáždění korektně reprezentováno, nicméně předseda v tomto směru eh, trochu zavadějícím způsobem se vyslovil eh, a žádal, aby se věci ještě jednou prošetřily a přitom eh, se pouze jednalo o to, aby se věc vzala na vědomí. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední eh, zasedání, pokud nebude můj mandát eh, prodloužen, žádám předsednictvo, aby opravilo do zítřka toto obrovské nedorozumění, toto obrovské pochybení ve světle rozhodnutí Evropského soudu. Paní předsedkyně, byl bych rád, kdyby Evropský soud soud se vyhnul tomuto velkému, této velké porážce, nicméně eh, přátelsky zdravím své eh, kolegy. Děkuji, bereme na vědomí. V pondělí odpoledne předáme, my eh, jsme o tom mluvili a dnes odpoledne předáme vaše poznámky předsednictvu. Další bod je hlasování o rozhodnutí o příslušnosti stálých výborů. Pozměňovací návrh číslo 1. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti. To nebylo jasné. Uvidíme, jestli uh, hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Uzavírám hlasování. Přijato. Hlasujeme o celém rozhodnutí, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni, uzavírám hlasování. Přijato. Další bod, návrh rozhodnutí o počtu meziparlamentních delegací. Pan Burc se hlásí o slovo. Ano, děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Moje frakce by si e, přála e, oddělené hlasování k odstavci 1 e, řádek A nazvaný Delegations for Relations with Albania, Bosnia, Hercegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. Podle našeho názoru by to znamenalo, že se jedná o de facto uznání Kosova, což je nepřijatelné a proto bych chtěl, abychom tento odstavec hlasovali odděleně. Děkuji, paní předsedkyně. Žádost byla předložena po uplynutí lhuty, ale pokud bude přijata, má někdo námitky? Zdá se, že ne. Takže Pan Posselt. Frau Präsidentin, eh, Paní eh, předsedající, já mám silné námitky. S tři eh, čtvrtinovou většinou se parlament rozhodl pro nezávislost Kosova, rovněž tak jako komise a téměř všechny členské státy. Zdá se mi to být neakceptovatelné. Is, is the house, are... Můžete s tím souhlasit? Budeme hlasovat samostatně nebo no. No Zdá se, že jsou tady námitky vůči samostatnému hlasování, oddělenému hlasování, takže budeme pokračovat tak, jak to bylo původně stanoveno. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro pozměňovací návrh číslo jedna. Proti? Zdrželi se? Přijato. Celý návrh rozhodnutí jmenovité hlasování hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. Přijato. Děkuji. Další bod je hlasování o zprávě pana Moriona o zrušení směrnice 83 515 a 11 zastaralých rozhodnutí v oblasti společné rybářské politiky. Hlasujeme. Jmenujte hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme panu Morionovi. Další bod i hlasování o zprávě také pana Moriona o zrušení 14 zastaralých nařízení v oblasti společné rybářské politiky. Jedno hlasování, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Everybody voted. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Opět blahopřejeme zpravodaji. Další bod je hlasování o zprávě paní Stavreva, podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu. Jmenovité hlasování, hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme zpravodajce. Další bod je hlasování o zprávě pana Onesty o postupu při projednávání petice. Hlasujeme jmenovité hlasování, potřebujeme kvalifikovanou většinu. Hlasujeme. Everybody voted. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme panu Onestovi. Next... Další bod je hlasování o zprávě pana Bekeho o změně interinstitucionální o víceletého rámce. Jmenovité hlasování. Opět potřebujeme kvalifikovanou většinu a hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijato. Také blahopřejeme panu zpravodaji. Další bod je hlasování o zprávě paní Hauk o návrhu opravného rozpočtu finanční rok 2009 také potřebujeme kvalifikovanou většinu, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme naší zpravodajce. Další bod hlasování o zprávě paní Hauk o návrhu opravného rozpočtu číslo 5, finanční rok 2009. Opět jmenovité hlasování, kvalifikovaná většina a hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Také přijato. Blahopřejeme zpravodajce. Další bod je hlasování o návrhu usnesení výboru pro průmysl o uvádění spotřeby energie na televizních přijímačích. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, nemáme žádné pozměňovací návrhy, potřebujeme kvalifikovanou většinu, jmenovité hlasování a hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme. Další bod je hlasování o návrhu usnesení výboru pro průmysl o uvádění spotřeby energie na chladicích spotřebičích pro domácnost. Opět jmenovité hlasování, kvalifikovaná většina a hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Nemáme kvalifikovanou většinu. Další bod je hlasování o návrhu usnesení výbor pro rozvoj, program roční činnosti na rok 2009 pro nestátní subjekty a místní úřady v rozvoji. Prostá většina tentokrát jmenovité hlasování a hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Další bod, zpráva pana Korbeta, revize jednacího řádu Evropského parlamentu. Budeme hlasovat o textu jednacího řádu. Pozměňovací návrh od příslušného výboru, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 9, oddělené hlasování ve třech částech. Jmenovité hlasování. První část hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Druhá část. Také jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Paní Frasony? Děkuji, paní předsedkyně. My jsme žádali a vaše služby byly informovány o tom, že chceme hlasovat o tom, že se to vrátí do výboru, ale vy jste začala hlasovat ještě předtím, než jste vůbec zmínila. My o ničem takovém nevíme, ale víme, Můžete podat žádost, prosím. Podle pravidla 168 můžete žádat kdykoliv před závěrečným hlasováním. Dobře, takže žádám o to, aby to bylo vráceno do výboru a ráda bych vysvětlila, proč. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. V průběhu tohoto funkčního období jsme hodně mluvili o hodnocení dopadů. Jinými slovy, pokaždé, když se přijme nové pravidlo, musíme být schopni říct, jaký bude dopad tohoto rozhodnutí. A my si myslíme, že pokud jde o nové nařízení, o které máme dnes hlasovat podle zprávy Korbet, nejsme schopní říct, jaké budou důsledky dramatické změny toho, jak přijímáme předpisy, když umožníme společné výbory, několik zpravodajů, kteří budou přímo moct přijít na hlasování na plenárce celá rozporuplnými postupy a posměvacími návrhy. A proto Zelení a EFA žádají, aby se to vrátilo zpět do výboru, ne proto, že si myslíme, že musíme situaci vylepšit, ale čistě proto, že to znamená, že se snažíme prosadit reformu, která nám velice zkomplikuje legislativní život v budoucnu. Děkuji. Děkujeme, paní Frasony. Uvidíme, kdo je proti. Pan Leinen, chcete mluvit proti? Chcete vystoupit proti? Já, danke, Frau ano, děkuji paní předsedající. Reforma Evropské unie je obtížná, ale reforma Evropského parlamentu se zdá být ještě obtížnější. Chtěl bych říci kolegyni eh, Fasony, že tento proces trval dva a půl roku. My jsme měli skupinu pro reformu, které eh, Monika Fasony spadala. A my jsme sledovali bod po bodu skupinu pro reformu, což znamená, že předkládáme tady něco, o čem jsme diskutovali dva a půl roku. A z toho důvodu není eh, žádný důvod pro to, abychom odmítli eh, tento bod. Měli bychom se připravit dnes na nové legislativní období a skutečně eh, zlepšovat naší práci. Proti požadavku Moniku Pletomy. Děkuji, pan Kobe. Paní předsedkyně, já si nemyslím, že k tomu mám cokoliv dodat, kromě toho, že e, odůvodnění Moniky Frasony ohledně konkrétních e, pozměňovacích návrhů mohu, e, může představovat důvod, proč by hlasovala proti určitým pozměňovacím návrhům, ale jistě to není důvod pro to, aby se celá věc přesunula zpátky na výbor. To by mi připadaly opravdu politování hodné. Takže kdo je pro návrh paní Frasony vrátit věc zpátky do výboru. Děkuji vám, kdo je proti. Kdo se zdržel? Myslím, že je to poměrně jasné. Budeme pokračovat v hlasování. Dostali jsme se ke třetí části pozměňovacího návrhu 9, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 23, Dělčí hlasování ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. Pozměňovací návrh 29, dílčí hlasování ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je také přijat. Pozměňovací návrh 32, oddělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. Pokud byste chtěli věc zkontrolovat elektronicky, prosím, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 32. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 33, Dělčí hlasování, dvě části. Nejprve první část, eh, jmenovité hlasování. Eh, zahajujeme hlasování k první části 33. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. A eh, návrh je přijat. Druhá část 33. zahajuji jmenovité hlasování hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. A návrh je zamítnut, nedosáhl kvalifikované většiny. 42. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že bychom to měli zkontrolovat elektronicky, takže eh, pozměňovací návrh 45 elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 51. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 62, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut. A nyní pozměňovací návrh 8. dělčí hlasování, jmenovité hlasování první části. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Návrh je přijat. A teď jmenovité hlasování druhé části pozměňovacího návrhu 8. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. A návrh je přijat. 1,60 byla stažena. 63, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut. A teď už jsme u desítky, také jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování pozměňovacího návrhu 10. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Pozměňovací návrh 53, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončené hlasování a návrh je zamítnut. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Zkontrolujeme to, protože je zapotřebí kvalifikované většiny. Zahajujeme hlasování k pozměňovacímu návrhu 14. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je přijat. Děkuji vám. Dostala jsem kompromisní pozměňovací návrh 69 podle pravidla 155.4 stávajícího jednacího řádu. To znamená, potřebuji souhlas parlamentu předtím, než ho necháme hlasovat. Má někdo nějakou námitku? Zdá se, že tomu tak není. A proto předkládám k hlasování kompromisní návrh k pozměňovacímu návrhu 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, můžeme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování k 69. pozměňovacímu návrhu, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. Takže teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 17. Dílčí hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo pravděpodobně zamítnuto vzhledem k tomu, že se jedná o kvalifikovanou většinu, která je zapotřebí, ale můžeme to zkontrolovat, pokud si přejete. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, návrh je zamítnut. Takže teď 59. Hlasujeme pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 64. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pozměňovací návrh 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 55, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. 55. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je zamítnut.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 Paní předsedkyně, dřív než se bude hlasovat o pozměňovacích návrhu jich 49 a 67 bych chtěl požádat, aby se nejprve hlasovalo o pozměňovacím návrhu 67, který je eh, pozdějším kompromisem, který eh, výbor vytvořil a bylo by to, myslím, lepší tímto způsobem postupovat. Zdá se, že k tomu nejsou žádné námitky, takže budeme postupovat, jak zpravodaj doporučuje. 67, hlasujeme jmenovitě o pozměňovacím návrhu 67. Hlasovali všichni. Hlasování je teď ukončeno. A návrh je zamítnut. A teď se dostáváme zpátky k pozměňovacímu návrhu 49, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni a vědí, jak hlasovat. Výborně. Myslím, že na to bylo dost času, teď je hlasování ukončeno a návrh je přijat. A 65 eh, tím pádem odpadá. Dostáváme se eh, k hlasování návrhu rozhodnutí. Budeme hlasovat jmenovitě a eh, hlasování je teď zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování je teď ukončeno a návrh je přijat. Blahopřeji panu Korbetovi. A teď se dostáváme eh, k momentu, kdy přerušíme naší eh, hlasování eh, kvůli slavnostnímu zasedání. předsedo. Liebe Liebe Kolleginnen und Vážené kolegyně, vážení kolegové, za pár týdnů mezi 4. a 7. červnem budou občanky a občané Evropské unie nové